zprávě Belder. Pan Patuco, jedna minuta. Připomínám, pane Patuco, jedna minuta. Prosím, paní předsedkyně, děkuji. S velkým potěšením si beru slovo této důležité a tak zaplněné sněmovně, kde je plno členů a poslanců ze všech 27 členských států, protože málo kdy mám tak početné posluchačstvo. A musím vysvětlit eh, své hlasování pro zprávu poslance Bastiana Beldera o obchodních hospodářských vztazích z oblasti západního Balkánu. Jsem plně nakloněn tomu, aby Evropská unie usnadnila co nejvíce vstup těchto států Balkánského poloostrova do EU. Myslím si, že je důležité, aby ekonomická podpora byla navýšena, byla vyšší než je dnes. Aby byla dána možnost eh, zvýšit komunikaci mezi Evropou a balkánskými zeměmi, rozvinout cestovní ruch a umožnit tak všem občanům balkánských zemí, mladých eh, i důchodců, aby žili lépe než dosud. Dobře, a teď přistoupíme ke zprávě paní McGuinness. Pan Bako, minuta. Il est où, Bako Monsieur Bacon. Madame, uh, oh. I'm here. Já jsem zde. Il n'est pas là, Monsieur Bacon. Ah, c'est 783. Bon, je donne la parole. Dovolte mi. Takže dávám slovo paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě eh, bych chtěla, aby bylo zaznamenáno, že jsem zmáčkla opačný knoflík během hlasování, naopak jsem velice pro tuto zprávu. Hlavně souhlasím s bodem, že musíme přizpůsobit eh, společnou zemědělskou politiku, abychom naplnili potravinové zabezpečení světa, abychom mohli plánovat do budoucnosti, nemůžeme mít úplnou jistotu, ale musíme zajistit stabilitu. Podporuji, že trh nemůže Eh, zajistit plnou bezpečnost pro producenty a také je důležité, abychom měli velice detailní hodnocení dopadu, především co se týče implikací zabezpečení potravin. Když se podíváme na konkrétní návrhy Evropské unie, například co se týče ochranu rostlin, tak opět v tomto ohledu musíme mít velice detailní hodnocení dopadu a musíme vzít v úvahu zabezpečení potravin při provádění těchto hodnocení. Děkuji. Teď je na řadě paní McGuinness na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat kolegům za podporu mé zprávě a chtěla bych poděkovat za veškerá slova podpory. Je to názor parlamentu na tuto politiku, ne na evropské úrovni, ale také na globální úrovni. Především, a to je důležité, musíme se zaměřit nově na zemědělskou politiku, především v rozvojovém světě. Musíme zajistit pomoc těm, kteří mohou vyrábět potraviny, aby to mohli dělat lokálně. Jedna miliarda euro by měla být poskytnuta ze strany Evropské unie a je to podle mého názoru dobrý krok správným směrem. Čili pochopitelně podporuji svoji vlastní zprávu. Je to takový model do budoucnosti, jakým způsobem bychom se měli dívat na zemědělství a debata zabezpečení potravin řeší také problém dětí. Například 30 tisíc dětí umírá eh, kvůli eh, špatné výživě, umírá hlady. Děkuji. Eh, Pan Sandberg na jednu minutu. Paní předsedkyně, já jsem rád a vděčný za to, že jste mi dala možnost, abych vysvětlil, proč jsem se zdržel hlasování ohledně zprávy paní McGuinness. Ano, soustředuje se na velice zásadní aspekt Evropské unie. A jde o naprostou nutnost zajistit potraviny pro ty, kteří strádají hladem nebo nemají potravin dost. Proti tomu nikdo nemůže nic namítat a ani já nejsem jsem proti tomu, ale problém eh, té zprávy je podle mého názoru eh, to, že se eh, zabývá společnou zemědělskou politikou a nezabývá se skutečností, že tady je rostoucí potřeba reformy, zásadní reformy této společné zemědělské politiky, která není dobrá pro evropské občany, není dobrá pro britské farmáře a pokud to břemeno nezmizí před z ze scény, eh, tak si myslím, že to bude špatné. Ta zpráva prostě neřeší zásadní problémy. Pan Sekersky, jedna minuta. Szanowni Państwo, pełni popieram większość postulatów i stwierdzeń. Dámy a pánové, plně podporuji většinu prohlášení, která byla zapracována do zprávy paní McGuinness. Změny cen potravin se budou objevovat stále častěji na světových trzích a pochopitelně to bude mít velice negativní dopady. Nárůst cen se týká především těch, kteří mají nejnižší příjmy, kteří investují své finanční prostředky do potravin. Také to ovlivní všechny potřebné v Evropské unii i v rozvojových zemích. Musíme se přizpůsobit novým skutečnostem. Musíme vzít v úvahu problém zabezpečení potravin. Z touto důvodu bychom měli být proti eliminaci nástrojů, které řídí trhy a také snížení výdajů do zemědělství v budoucnosti. Podle mého názoru je dobré, abychom měli mezinárodní dohled, který by se týkal cen potravin v rámci FAO, který by dohlížel na tyto ceny na mezinárodní úrovni. Měli bychom také uvažovat o mezinárodním systému zásob potravin. Děkuji. Pan Kamal, jednu minutu. Děkuji. Paní předsedkyně, také bych chtěl říct, proč jsem nehlasovala pro tuto zprávu. Většina poslanců, ať už jsou z jakékoliv politické frakce, bude souhlasit s tím, že zabezpečení potravin je velice důležitou věcí. Problém je v tom, že nesouhlasíme o tom, nebo na tom, co to je zabezpečení potravin. Pro většinu z nás to znamená, že je dostatek potravin pro lidi po celém světě, ať jsou odkudkoliv. Pro jiné to je určitá výmluva na ochranářství. Zabezpečení světa znamená výrobu potravin a zabezpečení potravin pro evropské občany. Lidé někdy znemožňují dovozy ze zemí mimo Evropskou unii. Celá řada chudých zemí, chudých farmářů se kvůli tomu dostává do chudoby. Společná zemědělská politika by měla být základním kamenem zabezpečení potravin, což je úžasné e, sdělení, nicméně podle mě neplatí. Pan Heaton Harris Děkuji, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, co eh, řekl můj kolega Sekmel ohledně této věci. Já jsem se zdržel hlasování, protože to bylo prostě eh, moje politika vůči této zprávě. Všichni vědí, jak to je s eh, bezpečností potravin a přitom musím říct, že mě opravdu překvapuje, jak se tímto způsobem parlament zabývá takovouto tematikou. E, přitom tady byla otázka i ochrany rostlin a směrnice ochrany e, rostlin, takže tři minuty po té, co jsme hlasovali po této zprávě, tak jsme vlastně e, zaručili, že naši farmáři nebudou moci pěstovat dále plodiny tak, jak byli zvyklí, takže mě ty věci nějak nejdou dohromady. Paní Doyle. Děkuji, skutečně děkuji. Jeden z největších problémů, jedna z největších obav, paní předsedkyně, eh, která je spojena s zabezpečením potravin, je zajistit udržitelnou, eh, udržitelný tak pěstování zde v Evropské unii, tak abychom mohli svou eh, produkci, nadbytečnou produkci vyvážet a abychom vlastně eh, proti sobě nekonkurovali na světových eh, trzích a abychom vlastně nenarušovali situaci v zemích, kde není dostatečné množství prostředků pro zajištění vlastní produkce. Takže musíme být opravdu velice obezřetní, musíme hledět k environmentálním hlediskům, ale také k otázce zabezpečení zabezpečení potravin. Pan Bako. Hlasoval jsem za zprávu o společné... Hlasoval jsem pro zprávu o společné zemědělské politice a globální zabezpečení potravin proto, protože řeší problémy, které prioritně v Evropském parlamentu trvale prosazují. Konkrétně za prvé snižování výrobních nákladů a také globální konkurenceschopnosti. Za druhé snižování volatility potravinových trhů, především zvýšením zásob. Za třetí zastavení znevažování role zemědělství ve společnosti zvyšováním veřejného povědomí o jeho jedinečné a nezastupitelné funkci. Za čtvrté, zastavení nahodilého působení společné zemědělské politiky uplatněním systémové organizace společné zemědělské politiky při orientaci na dlouhodobé cíle. A za páté, zastavení rozkladu zemědělství v nových členských státech diskriminačními principy společné zemědělské politiky a zásadní zvýšení využívání utlumeného zemědělského potenciálu nových členských států. Děkuji. Ke zprávě paní Grabovské, pan Sonberg. Paní předsedkyně, děkuji. Pochopitelně zde se dostáváme k tomu, jak Evropská unie, eh, unie dává více peněz, aby přesvědčila veřejnost, aby hlasovali pro Lisabonskou smlouvu. Například eh, v Irsku eh, lidé měli možnost jasně říci, že ji prostě nechtějí. Pokud by tuto možnost získali Britové, a mělo by tomu tak být, protože to bylo slíbeno během posledních voleb liberistickou vládou, tak by také jasně zamítli tuto smlouvu. A toto sdělení by v Evropě mělo zaznít naprosto jasně. Lidé smlouvu nechtějí. Nechtějí více kontroly ze strany Bruselu nebo Štrasburku. Chtějí své vlastní vlády, jejich legislativu, aby přijímala rozhodnutí, která je budou ovlivňovat. Čili tímto způsobem budeme dávat více peněz, abychom lidé přesvědčili, aby hlasovali pro tuto smlouvu, i když ji nechtějí. Paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně. Chci říct nejprve, že to je skvělá zpráva. Všichni hovoříme o propojení Unie s občany a projekty Unie nemohou být vnímány bez zapojení občanů. Je tady reprezentativní demokracie zde v parlamentu a pak participativní a o tom právě je i občanský dialog. Je dvoustranný, reciproční, takže je třeba, aby ty myšlenky byly převzaty občany, aby jejich myšlenky také přebíraly evropské eh, instituce. Máme tady eh, aktivitu eh, jednoho milionu podpisů a já musím říct, že nesouhlasím s předřečníkem, protože pokud přijmeme Lisabonskou smlouvu, tak nám to dá možnost propojit evropské občany s Evropskou unii mnohem smysluplnějším způsobem a zde v tomto parlamentu musíme zajistit, aby tato smlouva pak fungovala efektivně.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 Hodně se dá už vyčíst z, na, z názvu toho, této zprávy perspektivy k rozvoji občanského dialogu a tak dále, ale Lisabonská smlouva není platná, byla třikrát odmítnuta různými formami 55% francouzských voličů, 65% eh, nizozemských a mnoha procenty irských, eh, takže perspektivy rozvoje občanského dialogu. Obyčejní voliči, kteří prostě eh, neznají ten Eurospeak, možná asi tyto sápou eh, stejně jako my v tomto domě, kde se snažíme vytvořit další eh, rozpočet pro propagandu. Já chci říct, že žádné euro, které snad je v kufrech Evropské centrální banky, nebude dost na to, aby byli evropští občané přesvědčeni. Evropská unie pro prostě prostě musí eh, nahlédnout, že tato smlouva se musí stát předmětem referenda a dost. Pan Kamal. Děkuji, že mám možnost vysvětlit své hlasování. Když jsem si přečetl název této zprávy Občanský dialog a Lisabonská smlouva, tak jsem se vzpomněl na frázi, kterou říkal Mohamed Gandhi, když eh, hovořil o západní civilizaci, tak říkal, byl by to dobrý nápad. Když jsem si přečetl tento název Občanský dialog podle Lisabonské smlouvy, tak jsem si říkal, to je dobrý nápad, proč ne? Kaž bychom měli občanský oboustranný dialog. Jeden z předřečníků říkal, dialog je oboustranný proces. Když se podíváme na některé organizace občanských společností, jak jsou financovány, tak je jasné, že jsou to pouze ty organizace, které podporují Lisabonskou smlouvu. Kolik občanských společností, které jsou proti Lisabonské smlouvě, by mělo možnost získat finance? Takže když občané mají možnost vyslovit svůj názor Lisabonskou smlouvu, vysloví své jasné ne proti této smlouvě. Ke zprávě Guerreiro pan Kamal. Zpráva paní Guerreiro, pan Kamal. Teď můžete mi prosím připomenout, o čem byla? Uh, Děkuji mnohokrát za trpělivost, dámy a pánové. Nechtěl jsem hovořit, nicméně budu hovořit eh, o hlasování, které dnes eh, prošlo eh, Evropským parlamentem. Ano, hovořme o společné rybářské politice o trvale udržitelném vývoji. Pokud chceme mít trvale udržitelnou rybářskou politiku, tak se musíme podívat na vlastnická práva a na řešení na trzích. Podívejme se na rybáře, když mají právo eh, mít určitá obchodní práva, která převádějí na další generace. Tím můžeme zajistit trvale udržitelný rybolov. Ne některé metody, kde máme centrální plánování. Tím by naopak došlo k zničení eh, ryb a všichni by v této oblasti trpěli. Děkuji. Přerušíme zasedání a vysvětlení hlasování bude tedy následovat po slavnostním zasedání.